Bene, we can start, please. Vážení kolegové, můžeme začít. Poprosím vás, abyste se usadili. Budu pokračovat italsky. Ještě jednou tedy dobrý den, vážení kolegové. Máme dnes dopoledne nabitý program. Budeme probírat rozpočet s panem Zdrojevským a čekáme také návštěvu dvou lucemburských ministrů, ministra vzdělávání a výzkumu a ministriní kultury. Nejprve ovšem budeme hlasovat. Nejprve bych vás poprosila, abychom, abychom si potvrdili závěry zasedání koordinátorů. Děkuji. A teď eh, se tedy dostáváme k důležitému hlasování. O velice důležitém stanovisku, a to je podpora podnikání mladí, mladých lidí prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy. Pan Maragal, děkuji paní předsedkyně. Pokud jde o eh, hlasování, My jsme dostali eh, před chvílí stanovisko o přípravných eh, projektech a akt, pilotních, přípravných akcích a pilotních projektech, jestli by bylo možné odložit eh, toto hlasování, abychom měli ještě dostatek času si to zvážit. Panu poslanci vypadl mikrofon. Paní předsedkyně, dobře. Máte pravdu, že jsme dostali tento text eh, velice pozdě, včera večer, což je trochu problém. Nicméně, dnes každopádně musíme hlasovat, to já doufám, že je všem kolegům jasné, že to hlasování může proběh- musí proběhnout dnes. Jenom se zeptám všech zástupců frakcí, zda s tím souhlasí, zeptám se také zpravodajky, co si o tom myslí. Každopádně opakuji, že musíme hlasovat během dnešního dne. Nyní pan Morgano. Já si myslím, že bychom si mohli dát, řekněme, čtvrt eh, hodinky, abychom zvážili to, co říkal pan Maragal. Já myslím, že by s tím stínoví zpravodajové souhlasili. Myslím si, že je potřeba, abychom dnes rozhodli. Paní předsedkyně, ano, vyslechnu si nejprve všechny Možná by určitou možností mohlo být to, že bychom hlasovali o stanovisku paní Šojdrové, až poté, co by proběhlo zasedání s ministry lucemburského předsednictví. Co si myslí paní, eh, pan Zdrojevský? To, to, to není problém. To nejlepší v té tuře. Není to problém, pokud eh, to bude odklad eh, o několik eh, málo minut, minut a nebo že bychom hlasovali až po zasedání s lucemburským předsednictvím. S tím můžeme klidně souhlasit, ale musíme hlasovat dnes. Penso che la, mh, mm, difficile dire un quarto d'ora perché Já myslím, že se můžeme rozhodnout eh, odložit to na, tom, na hlasování ve 12 hodin dnes po zasedání s lucemburským předsednictvím. Nebo respektive ve 12 hodin musíme hlasovat eh, o, o tom rozpočtu, tak eh, teď nevím, jestli, jestli to nějak stihneme. Takže co navrhuji? Že bychom začali se stanoviskem paní Šojdrové, že bychom o něm hlasovali. A nevím, jestli ho odkládat, nebylo by to příliš zdvořilé, říká paní předsedkyně. Sì, sì, esattamente. Allora andiamo avanti, allora fare così, eh, anticipiamo, eh, cioè... Dobrá, takže půjdeme hlasovat o zprávě paní Šojdrové a uh, pak uvidíme, uvidíme, kolik času nám zby, zbude. V nejhorším případě uh, budeme pokračovat ve hlas, v hlasování ve 12 hodin. Ale já vás prosím, abyste tady opravdu byli. Uh, Eh, já chápu, že mm, výbor pro kulturu musí eh, vydat své eh, stanovisko, takže chápejte, že je nutné postupovat takto. Bene, passiamo allora al voto. Tutti hanno la scheda di voto. Dobře, půjdeme tedy hlasovat. Vy máte, doufám, všichni hlasovací kartičky. Uh, Eh, na místech. Půjdeme tedy hlasovat o stanovisku paní Šojdrové. Eh, eh, tři devadesát tři ústní pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh 393, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Fa- Nyní 95, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo? Schváleno. 94. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 96. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 97. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 98. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 100. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 99. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 104. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 101. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 102. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 103 pozměněná ústním návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 105, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 106, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, Nyní přecházíme ke 113. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 111. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme to elektronicky. Okay. Uh, sorry, <laughs> I open the vote. Končím hlasování. Tak omlouvám se, ještě můžete hlasovat, ještě můžete. Funguje to? Všechno v pořádku? Nevím, jestli vám funguje zařízení. Dobře, takže znovu zahajuji hlasování, říká paní předsedkyně. Nyní tedy znovu zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 117. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto 118. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 120. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 121. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Oddělené hlasování na žádost EPP 122, první část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Nyní kompromis číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 125. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 126. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 128. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní 130. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 133. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Nyní Mpl 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Mpl 11. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Ample 21. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 135. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 137. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 138. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 139. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 136. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 140. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Oddělené hlasování u 141. První část. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo. Já si myslím, že to bylo schváleno, ale raději to ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o druhé části. Končím hlasování. A je to zamítnuto, skutečně velice těsně. 142, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 143, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní kompromis 9. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní 154, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 155, kdo je pro? Pardon, je to vyškrtnutí. Ne, tak kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Ještě jednou, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 156. To je identický návrh. Takže 160. A omlouvám se, říká paní předsedkyně, už vidím, tady máme problém s nedostatečným překladem, takže 159. Dragiči, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 158. Moran Šartě, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 162. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 164. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní hlasujeme o 165. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 166. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 167. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 160. 68 padá, takže 169, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Ústní návrh eh, pozměňující 173, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní 172, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Nyní 174, říká paní předsedkyně a opravuje se. 170. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 174. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování k návrhu 174. Končím hlasování. Asi to bylo zamítnuto, ano, skutečně zamítnuto. Nyní 175, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní 176, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 178, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní 183. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 188. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 187. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, 186, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 191. Kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 189, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo zamítnuto. 192, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 193, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 190, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 194, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 195, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 196, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 197, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 198, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, ústní. Vážení kolegové, tento návrh, ústní návrh číslo 5 eh, k návrhu 199, vyškrtává slovo Perry a dodává slovo souly. Souhlasíte tedy s tímto ústním pozměňovacím návrhem k tomuto původnímu návrhu? Dobře. Takže máme tady udělené hlasování, první část. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo. Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo. Zamítnuto. MP13. Kdo je pro? Pardon, omlouvá se paní předsedkyně. Máme tady udělené hlasování na žádost EPP. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Empl 16, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Empl 20, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Empl Ample 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis za 12. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh 209 Riada. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Nyní oddělené hlasování u 210 prv, na žádost EPP. První část. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro, pro proti, zdržel se někdo. Raději to ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. O jeden hlas, eh, tedy zamítnuto. 214, kdo je pro? Proti, Zdržel se někdo? Schváleno 213. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 212. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Přecházíme k 216. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 217, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno 218, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Nyní MPL 1, oddělené hlasování na žádost EPP. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo Raději to ověříme elektronicky, ale zřejmě to bude zamítnuto, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Ample 2, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Ample 5, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo. Schváleno. Ample 6, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo. Kdo je ještě jednou pro? Výborně, takže schváleno. Ample 8, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Ample 9, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Ample 10, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Ample 12, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Ample 14, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, empl 15, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, empl 17, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, empl 18, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, empl 19, kdo je pro, Proti zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo? Schváleno. 221. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo? Schváleno. 223. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo? Zamítnuto. 222. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo? Schváleno. 224. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 225. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. mpl 3. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. mpl 7. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. mpl 22. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. mpl 23, kdo je pro? Proti zdržel se někdo. Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A schváleno. Nyní úvodní ustanovení A, návrh 7, kdo je pro. Proti zdržel se někdo zamítnuto. Budeme pokračovat. Úvodní ustanovení A, návrh 8, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Desítka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Devítka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Jedenáctka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Dvanáctka, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo? Schváleno. Ampl A. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Ampl D. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Úvodní ustanovení B. Návrh 13. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 14. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 15. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 16. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis 1. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 20. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 21. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. 22. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. MPE, ten nám padá, protože jsme schválili úvodní ustanovení C, takže 23. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo zamítnuto. Dva, konní kompromis ne, omlouvá se paní předsedkyně 24. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 27. Kdo je pro? Proti. Drž. Raději to ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování k 27. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 26. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Chváleno. 25. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní třicítka. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 31. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 32. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 33. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 34, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo? Schváleno. 35, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo? Schváleno. 36, kdo je pro? Proti, zdržel Zdržel se někdo? Schváleno. 39, kdo je pro? Proti. Kdo je proti? Ano, výborně. Zdržel se někdo? Schváleno. 38. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, 40 stažena, takže Ample 1. Pardon, je to Ample I. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní 41, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. 42, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní Odpadá 45, hlasujeme o 44, kdo je pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno 43, kdo je pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno. Mplc, kdo je pro. Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Mplk, kdo je pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno. 46, chcete ověřit elektronicky? Zahajuji hlasování, kon... končím hlasování. Paní předsedkyně se omlouvá. Hlasujeme o 46. Ne, pardon, omlouvá se znovu paní předsedkyně, hlasujeme o MPK. Skutečně se omlouvám, popletla jsem si to takže ten byl, tento návrh byl tedy zamítnut. Nyní hlasujeme o 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 57. Kdo je Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 56. Nekov, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 54, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. 55, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 60, tak kdo je pro? Proti, zdr... ještě jednou proti, prosím. Zdržel se někdo Možná bude lepší ověřit to elektronicky. Můžete hlasovat už šede, o 60. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 59. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 61. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 62. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 64. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo. Schváleno. 63, kdo je pro? Pardon, 65 říká paní předsedkyně, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo. Schváleno. Ample je, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo. Zamítnuto. Ample L, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo. Schváleno. 67, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo. Zamítnuto. 66, kdo je pro? Proti zdržel se někdo. Schváleno ampl B, kdo je pro? Proti zdržel se někdo. Schváleno ampl G, kdo je pro? Chcete ověřit ampl B? Dobře. Takže hlasujeme o ampl B elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. MPG, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 70, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 68, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 69, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 71, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 72, kdo je pro? Proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 70. Pardon, opravuje se paní předsedkyně. 74. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Chcete to ověřit elektronicky? Dobře, takže hlasujeme o 74. Končím hlasování. Schváleno. 73. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto 75. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno 76. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno 77. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno 78. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. MPH. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno 79. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, 80, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 81, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 82, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, kompromis 4, kdo je pro. Proti zdržel se někdo schváleno, 86, kdo je pro, Proti? Zdržel se někdo schváleno? 87. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Empl F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Úvodní ustanovení 2TV 88. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 89. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Asi to budeme chtít ověřit elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to bohužel zamítnuto. 89. Pardon, 90. Opravuje se paní předsedkyně. Někdo je pro? Proti zdržel se někdo. Schváleno. 91. Upravená ústním návrhem 2. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo. Schváleno. 92. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Jednička, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Dvojka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Trojka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Čtyřka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Ano, ještě jednou čtyřka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo chcete to raději, raději to ověříme elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Pětka, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Šestka, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Nyní hlasujeme v závěrečném hlasování o návrhu zprávy jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva byla přijata 19 hlasy pro, 7 hlasy proti, pouze dva poslanci se zdrželi. Paní Šojdrové mnohokrát blahopřeji. Děkuji také stínovým zpravodajům. Děkuji vám. Paní předsedkyně, já bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům. Opravdu si myslím, že jste zlepšili zprávu, kterou jsem zpracovala. Takže je to skutečně zpráva výboru pro kulturu. Takže vám všem děkuji a domnívám se, že Evropský parlament schválí tu zprávu, která bude takovým signálem, poselstvím pro Evropskou unii a bude se snažit tedy podporovat eh, podnikání mladých, vzdělávání a výchovu. Takže děkuji všem. Děkuji a opravdu si myslím, že je to silný vzkaz, který vysíláme. Eh, domnívám se, že to, že očekáváme, také zprávu ze strany Evropské komise o politice v oblasti vzdělávání. Nyní tedy přejdeme k návrhu stanoviska pana Morgano a hned přejdeme k hlasování. Všichni jste obdrželi ten text. Dobrá, takže začneme. Pozměňovací návrh kompromis 1. Kdo je pro? pr- proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 2, 1, pardon, proti, proti, zdrželi se, přijat. Nyní pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schválen. A dos, pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 4 nyní, pro, proti, zdrželi se, přijat. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 20 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. Nyní kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 25 pro, proti, zdrželi se, přijat. 34 pro, proti, zdrželi se, přijat. 35 pro, proti, zdrželi se, přijat. 36 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. Nyní pozměňovací návrh 41. Míci pro, proti, zdrželi se, přijat. 49 se nebude no, hlasovat, to je lingvistický návrh, takže 42 pro, proti, zdrželi se, přijat. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 44 pro, zdrže, proti, zdrželi se, přijat. 46 nebudeme o něm hlasovat. A dostáváme se k 47. Pro, proti zdrželi se přijat. Kompromis 9. Pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 55 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 58 pro, proti, zdrželi se zamítnut. A teď zamítnut, ne? Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijat. 61 pro, proti, zdrželi se přijat. 62 pro, proti, zdrželi se přijat. 66 pro, proti, zdrželi se přijat. 68 pro, proti, zdrželi se přijat. Oddělené hlasování o 69 se na základě žádosti ALDE první část pro, proti, zdrželi se přijat druhá část pro, proti, zdrželi se přijat. 70 pro, proti, zdrželi se přijat 72 pro, proti, zdrželi se přijat 73 pro, proti, zdrželi se přijat oddělené hlasování, žádost SND o 75 první část, pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část, pro, proti, strželi se, zamítnuta. Teď se dostáváme ke odstav k či, pozměňovacímu názoru 76 pro, proti, strželi se, přijat. Kompromis 10 pro, proti, strželi se, přijat. 77 pro, proti, strželi se, zamítnout 78 pro, proti, zdrželi se, musíme zkontrolovat. Takže 78. elektronická kontrola. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Je zamítnut 13 k 14. Teď 83. 83 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 84 pro, proti, zdrželi se zamítnut 87 pro, proti, zdrželi se přijat 85 pro, proti, zdrželi se zamítnut 79 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 11. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat 89 pro, proti, zdrželi se přijat kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď pozměňovací návrh 92 pro, proti, zdrželi se, přijat. 93 pro, proti, zdrželi se, přijat. 94 pro, pro, proti, zdrželi se, přijat. 95 pro, proti, zdrželi se, přijat. 97 pro, proti, zdrželi se, přijat. 99 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď se dostáváme ke konečnému hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 22 pro, 1 proti a 5 zdržení, takže blahopřeji Luigi Morganovi. Chcete se vyjádřit? Prosím. Ano, já budu velmi stručný. Rád bych poděkoval stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci, kterou jsme měli a také bych rád poděkoval eh, sekretariátu eh, Výboru pro kulturu a zejména panu Popovi a všem poradcům politické skupiny. Jsem přesvědčen, že eh, síla našeho výboru je právě, to je vlastně díky konsistenci a díky naší vůli konkretizovat záležitosti. A to, jak to probíhá dosud, eh, to znamená, politický cíl byl splněn, protože jsme připravili a předáváme výboru pro dopravu jasný, konzistentní vzkaz, a díky kterému posilujeme roli těch budoucích úkolů a výzev, eh, tak abychom dosáhli kvalitní politiky v oblasti kultury. A Chtěl bych říci, že eh, kulturní cestovní ruch představuje nejen eh, velice důležitý a privilegovaný nástroj pro osobní rozvoj, ale je to také velice důležitá záležitost pro rozvoj evropské myšlenky. A je to také skutečná hnací síla pro růst a ekonomický a sociální rozvoj našich evropských eh, území. Ještě jednou bych chtěl všem poděkovat předsedkyně. Děkuji. Myslím si také, že toto stanovisko je nesmírně důležité a e, tato témata e, budou e, součástí strategie, kterou chceme rozvíjet v oblasti cestovního ruchu, čili je velice důležité, že máme tento průřezový přístup. Děkuji zpravodaji, stínovým zpravodajům, děkuji sekretariátu a v této fázi nám zůstává pět minut do příchodu lucemburského předsednictví, takže bych vás chtěla požádat, abyste prosím zde byli v poledne, abychom mohli hlasovat o rozpočtu. Ano, prosím. Zkušenost je taková, že nejsou všichni řečníci přesní. Já bych možná začala, třeba nám zbyde čtvr, eh, ještě čtvrt hodinka času, abychom eh, to potom všechno stihli. No Takže já samozřejmě jsem to pochopila tak, že jste chtěli přestávku, abyste mohli ještě jednat, abyste mohli diskutovat případě se spravodajem nebo stínovými spravodaj, nebo už jste se dohodli, už tady ta diskuse proběhla, nějak jsem to úplně dobře nepochopila teda, jak tomu je. Přestávka byla naplánována nejen pro odložení hlasování, ale zejména proto, abyste měli příležitost si to ještě o tom podiskutovat, tak eh, zůstává nám stejně jen pět minut. Problém je v tom, že někteří kolegové sem došli eh, ráno právě proto, aby mohli hlasovat, pokud budeme o něčem tak důležitém, jako je rozpočet, eh, hlasovat později, tak se někteří kolegové nebudou moci zúčastnit, ale oni přišli právě kvůli tomu, že budeme dnes hlasovat mimo jiné i o rozpočtu. Dobře, no tak můžeme začít s hlasováním. Měli by tedy dorazit eh, za dvě minuty. Můžeme tedy začít hlasovat, ale nedokončíme to. Dobře, takže začneme Eh. Já uznávám, že jsem trošku tady zmatená. Já jsem to pochopila tak, že odkládáme hlasování kvůli tomu, aby stínoví zpravodajové se mohli ještě jednou eh, pobavit o tom, co komise dnes eh, v noci předložila. A proto navrhuji, aby stínoví zpravodajové se možná odebrali nyní na své konzultace, aby to probrali a my potom e, to budeme moci odhlasovat poměrně rychle, protože já si myslím, že to, co komise nyní předložila, určitě má smysl zahrnout ještě do hlasování. A pojďme tedy hlasovat až po té, co proběhnou ještě dodatečné konzultace. A možná, že to stihneme ještě předtím, než dorazí eh, předsednictví, zástupci předsednictví. Možná to nestihneme, ale já si myslím, že je důležité ještě před hlasováním probrat to, co předložila komise dnes v noci. Pokud budeme tedy moci hlasovat až ve 12, no tak to se nás týká všech, tak si budeme muset za sebe poslat na hlasování nějakého zástupce nebo nějak to zorganizovat. No, já skutečně s tímto souhlasím, protože to byl požadavek politického rázu. Potřebujeme ještě diskutovat o, vzhledem k určitým novým návrhům, které byly předloženy ze strany komise a potom Eh, také eh, těmi, eh, vzhledem k těm úsporám, které navrhuje rada. Takže nejde o to, abychom hlasovali za dvě minuty, ale abychom trošičku si promysleli, jak se k tomu postavíme. A také jsme se rozhodli, že začneme v poledne, pokud tedy, protože právě bude asi potřeba tato přestávka. Pan Trojevsky, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych vám mohl eh, před, prezentovat otázku, o, o které budeme hlasovat. Bude to trvat pouze dvě minuty, myslím si, a myslím si, že i hned potom můžeme začít hlasovat. Předsedkyně, začneme tedy, eh, počkáme na stanovisko rady a budeme pokračovat potom. Eh, je pravda, že jsme dostali tyto návrhy včera až po 19. hodině, takže měli jsme málo času, naši pracovníci celou noc. Dnes tedy můžeme hlasovat a zohlednit to hodnocení nebo ty návrhy, které přišly včera. Zlepšuje to naši situaci, ale pouze maličko. Tři připomínky. Máme zde A, B, C, D to je vlastně určitá úroveň hodnocení. Nejlepší známka je A, nejhorší je D. Takže eh, navrhuji, aby když budeme mít A nebo B, tak abychom hlasovali pro a u C a D, abychom hlasovali proti. Můj druhý, druhý návrh Navrhuji, abychom nehlasovali o návrzích, kteří pocházejí od členů, kteří nejsou členové našeho výboru. Jedná se o návrhy, které patří spíše do působnosti jiných eh, výborů, například ekonomického výboru. Nechtěl bych, abychom financovali rozpočet z kultury eh, a projekty, které mohou patřit do jiného, daleko vyššího rozpočtu, například rozpočtu týkajícího se hospodářství nebo zdravotnictví. A třetí připomínka z mé strany, snažil jsem se dostat se do těch limitů, které navrhla komise. A chtěl bych, aby priority byly skutečně zohledněny. Takže nejprve školství, vzdělávání, ty dva projekty týkající se filmu a titulku eh, te- televize a nových filmů. Také, bych, eh, také mi leží na srdci ten projekt, projekty, které patří do programu Kreativní Evropa a do programu souvisejících se vzděláváním. A dále bych jsem eh, také chtěl, aby ta doporučení, která zde byla předložena, aby neměla politický ráz. Takže tato doporučení jsou vlastně eh, po dohodě s, názv, s názorem našeho výboru a jsou, je to vlastně stanovisko komise. Rád byl bych rád, kdyby ty programy, které se už realizují nebo které byly započaty, aby se v nich pokračovalo. Nebyl bych rád, abychom ukončili některé programy, které byly pozitivně hodnoceny v minulosti. Možná mm, ta známka ne, není teď tak dobrá, ale bylo by dobré v nich pokračovat. A rok 2016 bude lepší než 2015. To už teď můžeme konstatovat, ale bude, bude to také rok, který bude o něco možná nižší, nebude zcela odpovídat našim očekáváním. Takže eh, bylo by určitě nutné, abychom eh, vlastně dodržovali stále ty proporce mezi platebními prostředky a závazky, protože eh, je samozřejmě třeba, abychom věnovali pozornost otázkám kultury. A ještě jedna připomínka. Ono je snadnější provádět eh, pilotní projekty, které eh, mají eh, nižší rozpočet než ty projekty, se kterými je spojen vyšší rozpočet. A budeme také diskutovat o návrhu stanoviska výboru pro kulturu, v formě usnesení. Toto stanovisko eh, tedy bude obsahovat ještě další připomínky, které vlastně jste navrhli vy všichni. Mám na mysli například stipendium v oblasti vzdělávání pro uh, v rámci projektu Evropa pro občany a kreativní Evropa. A také bych rád zdůraznil, že jsem se také snažil obhajovat projekty, které se týkají sportu a podpory zdravého života prostřednictví zejména sportu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, vážený kolego. A pokud chcete se vyjádřit k této zprávě, tak prosím, pa, pane Morgano. Ehm, mám dojem, že dnes ráno jste byl požadavek ze skupiny zelených, kteří chtěli eh, ještě 5 až 10 minut eh, popřemýšlet o těchto otázkách C a D. Nemáme problém s tím, že bychom hned začali hlasovat jakožto frakce. Naše rozhodnutí byla přijata a už jsme vlastně, mm, nebo v podstatě eh, už jsme se dohodli na tom, že od začátku jsme říkali, že přednostně souhlasíme s tím, abychom odhlasovali pilotní projekty, které jsou uvedeny body A a B a potom se zaměříme na hodnocení zdrojů a pokud se týká některých těch nových záležitostí, které mohou být zajímavé, například ten portál, který navrhuje náš kolega Diakonu a o kterém jsme ostatně hlasovali ve výboru, to bych rád zdůraznil, protože se jedná také o zajištění kontinuity v naší práci. Nejde o to, že bychom eh, dělali něco nového, co, o čem jsme nehovořili, takže rád bych věděl, co frakce zelených eh, má v úmyslu dělat tedy. Ne, protože bychom hlasování určitě neměli odkládat na později. To by nebylo rozumné. Předsedkyně, pokud chcete, tak můžeme začít hlasovat. Zatímco budeme čekat na příchod zástupců předsednictví, pan Maragal. Já si já si myslím, že bychom tedy možná mohli pomalu začít hlasovat. Dobře, takže začneme eh, hlasovat o mandátu pro zpravodaje. Takže nejprve budeme hlasovat o mandátu zpravodaje k rozpočtu a potom o jednotlivých částech rozpočtu, prosím. Anderson. Allora, alziamo per semplice eh, alzata di mano il voto per il mandato a... Dobře, budeme eh, o mandátu pro zpravodaje hlasovat zvednutím ruky. Chi è in favore? Di... Prosím, kdo je pro? Udělení mandátu. Teď je jenom o mandát, jenom jedno hlasování, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Mandát tedy byl udělen. A máme ještě čas? Nebo už jsou tady zástupci lucemburského předsednictví? For me it's better to, to... Já si myslím, že je lepší teď počkat na předsednictví, protože pokud teď začneme a pak zase budeme znovu začínat s hlasováním na podruhé. And then Allora, we try to vote and, uh, as... Dobře, tak uh, začneme hlasovat, Uh, možná i počká předsednictví, když nám to půjde rychle. Takže pokud tomu dáváte přednost, eh, můžeme hlasovat, protože pak možná někteří poslanci odejdou. Takže začneme návrhem Kult 15. 58.01. Opravuje se paní předsedkyně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kult 58.02, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 03, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 04, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 05, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 07, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 06, kdo je pro, Pardon, opravuje se paní předsedkyně, tento návrh odpadá. Takže 08, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 09, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 11, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 12, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 13, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo? Ověříme to elektronicky, můžete hlasovat. Končím hlasování. to. 14. Kdo je pro? Proti. Zdržel se to. 15. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Ověříme to. Můžete hlasovat o 15. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. 16. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 17. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 19. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 20. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto? Můžeme to ověřit elektronicky. 21. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 23. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 24. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno 25, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto 26, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno 27, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno 28, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno 29, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto 30, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 31, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 32, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 33, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 34, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 35, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 36, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 37, kdo je pro, proti, zdrž... zdržel se někdo zamítnuto, 38, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 39, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 10, kdo je pro. Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději to věříme elektronicky. Můžete hlasovat o návrhu 41. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Omlouvám se, ale raději ověříme i tento návrh elektronicky. Hlasujte o 42, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Toto bylo celé hlasování neprobíhá žádné závěrečné hlasování. Vše jsme tedy zavčasu stihli. Očekáváme předsednictví, ministři jsou na příchodu. Italian, so it's better that you wear your uh, hair. Sorry. And so, allora, we welcome the, the representative, the, the representative. Ráda bych zde přivítala lucemburské předsednictví, dva důležité ministry lucemburské vlády, konkrétně pana Kloda Maješe, který je ministrem vzdělávání a výzkumu, a paní Maggie Nagel, ministrině kultury. Dále budu pokračovat italsky, ale ještě vám poděkuji za to, že jste přišli na naše dnešní zasedání. Doufám, že proběhne přátelská výměna názoru ohledně priorit vašeho předsednictví. A doufejme, že se budou tedy shodovat s našimi eh, prioritami, které, kterým se chceme věnovat. Já bych eh, chtěla eh, ministrům jenom říci, že budeme postupovat tak, že eh, oni jeden po druhém, nejprve tedy ministrině kultury, potom pan Claude Maeš o otázkách vzdělávání přednesou své projevy a poté se ujmou slova poslanci, kteří o to požádají a poté budou ministři odpovídat. Máme přibližně hodinu a půl Eh, na tuto výměnu názorů. A už jenom dvě maličkosti. Eh, já si myslím, že eh, se nacházíme ve velmi důležitém období, kdy se svým způsobem už nemůžeme eh, vrátit, není cesty zpátky, eh, ať už mluvíme o politických nebo strategických otázkách, to se týká i předsednictví. A mm, všech oblastí, eh, mimo jiné také kultury, vzdělávání a mládeže. Je to tak, že v, mezi těmi deset pěti programovými eh, prioritami eh, komise eh, je také kreativní kultura, vzdělávání, ale nejsou vlastně zdůrazněny jako jedna z těch zásadních eh, os. Eh, takže já jsem ráda, že lucemburské předsednictví eh, tento vývoj sociální agendy uvádí jako jednu ze zásadních os ehm, protože tyto dva aspekty jsou někdy um, přehlíženy, přestože mohou být hnací silou růstu a zaměstnanosti. Uh, bez eh, vzdělávání a kultury, bez vzdělávací a kulturní dimenze eh, bychom neměli žádnou budoucnost. To ukazuje poslední doba eh, včera s jsme eh, to zažili. Byli jsme eh, během posledního měsíce několikrát v Řecku a viděli jsme, jak důležité je ehm, zhodnocování eh, kulturního dědictví jako hnací motor růstu. A my jsme všichni pochopili v poslední době, že Evropa musí ehm, realizovat více investic, musí využívat více své lidské zdroje a musí se více zabývat sociálními i kulturními e, zdroji. To jsem chtěla dnes zdůraznit, protože právě včera e, bylo řečeno, že e, Rada ministrů naplánovala silné, značné škrty v rozpočtu měli jsme tady, my jsme teď udělali mandát zpravodaji pro rozpočet a týká se to mimo jiné také otázek komunikace, které částečně jsou v rozporu s tím, co my považujeme za strategické priority. Proto bych vás ráda požádala, abyste se eh, vy jakožto předsednictví na toto koncentrovali a i eh, v rámci Junckerova investičního plánu jsme viděli, že vzdělávání je tam sice zmíněno, ale není dostatečně eh, podrobně vysvětleno, jaké finanční prostředky tedy budou vyčleněny. To tež se týká kultury a kreativního průmyslu. E, já tedy teď požádám zástupce Lucemburského předsednictví, aby se postarali e, o tuto oblast. E, vy jste se zaměřili, mluvili jste o tom, že se zaměříte i na mnohojazyčnost, na vzdělávání v již předškolních dětí Eh, pojďme mluvit o eh, tedy prioritách. Myslím si, že eh, máme vytvořeny dobré předpoklady pro to, abychom mohli spolupracovat, ale současně potřebujeme silný politický signál o změně kurzu v Evropě směrem ke kultuře. Hm, po italském, lotyšském a lucemburském předsednictví e, vlastně to trio předsednické e, skončí. Teď jsme tedy e, v poslední fázi toho trojího předsednictví. Já teď předám slovo paní ministrini kultury. Máte na svůj projev 8 minut času, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, nejprve bych vám chtěla poděkovat, paní předsedkyně, za vaše přijetí a za to, že mi dáváte příležitost prezentovat vám způsob, jakým v následujících šesti měsících lucemburské předsednictví bude sloužit kultuře a evropské kultuře tedy obzvláště. Nebudete se určitě na mě zlobit, když nebudu dělat nějaký dlouhý úvod o hodnotě kultury v Evropě, o její roli v projektu evropské integrace, o jejím významu pro osobní a sociální rozvoj, o potenciálu kulturních a kreativních odvětví pro růst a konkurenceschopnost a šíření kulturní jazykové diverzity a tak dále. Domnívám se skutečně, že to jsou nezbytné podmínky k tomu, a že se na tom všichni shodneme zde v tomto sále, že sdílíme toto přesvědčení, které nás vede v naší společné akci ve prospěch kultury a kulturních a kreativních odvětví. Tak bych vám chtěla říci, že nerada hovořím pouze abstraktně. Určitě článek 167 smlouvy o fungování Evropské unie nás limituje v tom, co konkrétně můžeme dělat na evropské úrovni, ale domnívám se, že nám to ještě poskytuje dostatečný prostor pro to, abychom pokročili u těch tří cílů, které si Rada vytýčila v rámci Evropské agendy pro kulturu. Vysvětlím to. Dámy a pánové, i přes všechno to, co můžeme říci a pro všechny krize, které řešíme, je kultura důležitá, protože kultura je zaprvé zásadním prvkem pro spolužití. Za druhé je to společná zásobárna hodnot a společných referencí, které e, vlastně zdůrazňují emoce, uvědomění si a kulturní dědictví. A za třetí je to hnací sila ekonomického rozvoje, růstu a zaměstnanosti a tak dále. Musíme pokračovat nadále, vyvíjet veškeré úsilí, abychom dokázali, že rozvoj a budoucnost Evropské unie jde také přes kulturu a těmi třemi oblastmi, o kterých jsem se zmínila. A právě to je důvod, pro který se snažíme zdůrazňovat roli a, přis, a průřezové přispění, které kultura jakožto hodnota a jakožto vektor může znamenat pro cíle e, Evropské unie i přes úsilí, které jakožto evropští ministři kultury věnujeme trvale zdůrazňování pozitivních dopadů, zohledňování eh, kulturních a kreativních odvětví, průřezovější integrace kultury, koordinace s ostatními odvětvovými politikami a tedy konsistenci mezi těmito politikami, tak je to velká výzva. A proto jakožto lucemburské předsednictví jsme se rozhodli, že věci vezmeme z druhého konce a že vlastně začneme oblastí nebo konkrétním příkladem. Určitě jste si už položili otázku, kdy přijdu mezi vás poto a sdělím vám že nemám ráda, nehovořím ráda abstraktně. Takže v rámci našeho partnerství s trojkou, které zdůrazňují průřezovost v oblasti eh, dědictví a inovace, ekonomické schudnosti a sociální inkluze, tak lucemburské předsednictví bude zdůrazňovat horizontálnější, strategičtější a konzistentnější zohledňování kultury jakožto nezbytného prvku v externích vztazích Evropské unie. Třetí cíl Evropské agendy pro kulturu a čtvrtá priorita pracovního plánu 2015 eh, až 18 rady. Cíl je tedy stanoven. Nyní vyvstává otázka, jak. Vzhledem k tomu, jak jsem již řekla, že si přejeme začít eh, řešit věci z druhého zdárného konce a jakožto lucemburčané obvykle přistupujeme k věcem pragmaticky a snažíme se konkrétně zajišťovat strategii. Toto máme tedy na paměti, že je důležitá kultura a spolupráce při rozvoji a toto chceme zdůrazňovat a to z více důvodů. Za prvé jedná se o oblast přispění kultury, kde je to obzvláště hmatatelné a je zde velký potenciál v oblasti průřezové a meziodvětvové spolupráce se patří sem i věci jako lidská práva, hospodářská zpráva, migrace, politika, sousedství a tak dále. Za druhé, konsistentnost politik pro rozvoj, to je také priorita lucemburského předsednictví v Radě ministrů pověřených rozvojem. 2015 je Evropský rok pro rozvoj, který zdůrazňuje zejména to, že rozvoj nemůže patřit pouze do působnosti ministrů, ale je to záležitostí všech letos na podzim budou probíhat jednání OSN vledem k cílům udržitelného rozvoje a blíží se ke svému konečné fázi je to důležitá záležitost, do které se nehodláme vměšovat, ale kde samozřejmě kulturní odvětví musí být informováno a musí vyjádřit jasné stanovisko zejména k dalším uplatňování cílu. Za páté, studie a úvahy jsou zahájeny v rámci Evropské eh, komise a Evropské služby pro vnější činnost, stejně tak v této oblasti jako obecně v oblasti kultury v rámci vnějších vztahů. Je potřeba definovat, jaká jsou ta poselství, která chceme vyslat jakožto rada a je potřeba využít toho okamžiku, který je nám zde nabízen. A určitě ne v neposlední řadě jedná se také o zohlednění vaší práce. Zpráva Eh, příprav, ta zpráva a přípravné akce vašeho výboru představují významnou etapu ve strategických úvahách o nejlepším možném působení výboru pro kultury jako soft power v rámci vztahů Evropské unie se třetími zeměmi. Zde také se odvolávám na rozpravu z 23. března společně s výborem pro zahraniční záležitosti o kulturní diplomacii a sledování přípravných akcí komise. Vaše práce také umožnila zapojit Evropskou službu pro vnější činnost, která je klíčovým hráčem v této oblasti. A včera jste měli významné veřejné slyšení o ničení a nezákonném obchodování s kulturním dědictvím, kde vlastně rada je si bolestně vědoma tohoto tématu a členské státy také kladou důraz na toto téma ještě jednou to zdůraznilo závažnost a naléhavost situace a mohu vás ujistit, že tato otázka zůstane v první řadě našich priorit jakožto předsednictví. Dovolte mi poděkovat Výboru pro kulturu Evropského parlamentu za jeho angažovanost v oblasti kultury v rámci vnějších vztahů Evropské unie. Jsme přesvědčeni, že když budeme s vámi spolupracovat, tak Evropská komise a, Evrop- a vnější činnost bude moci položit základy pro strategický pevný rámec pro spolupráci a diplomacii v oblasti kultury. Také bych ráda využila této příležitosti a srdečně vás pozvala na konferenci, která se bude konat v Lucemburku 3. a 4. září letošního roku s názvem Kultura a rozvoj směrem ke strategičtějšímu přístupu kulturní politiky ve vnějších vztazích Evropské unie. Bude to příležitost více se zabývat kulturou a rozvojem a e, přemýšlet o způsobech, jakým kultura může přispět k realizaci cílů udržitelného rozvoje, ale také hovořit o rozvoji v oblastech jako kulturní a kreativní odvětví, digitální odvětví, spolupráce se sousedními zeměmi Mělo by se také hovořit o udržitelnosti projektu a o iniciativě a o zájmu rozvíjet konsistentní postupy, postupy a o metodologii, jak toho dosáhnout. Vážené dámy a pánové, na závěr budeme se soustředit na aspekt kultury a rozvoje a chceme se dosáhnout závěru rady, které na jedné straně přispějí ke větší konsistenci v politikách ve službě rozvoje a tímto prostřednictvím zdůraz zdůrazní také nutnost strategičtějšího přístupu kultury ve vnějších vztazích obecně. A ráda bych zdůraznila zcela jasně, že kulturu nepovažujeme pouze za nástroj. To, že jsme přesvědčeni, že posilování vnějšího působení EU musí probíhat také prostřednictvím kultury, tak to znamená, že je to vlastně e, vnitřní hodnota. Skutečná hodnota kultury Eh, vlastně patří samotné společnosti, která byla u jejího zrodu. Doufám, že společně s vámi přiložíme náš malý kámen k lepšímu zohledňování a uvědomování si toho, co kultura může přinášet a těch okamžitých hmatatelných cílů, ale také zastupování naší společnosti a náš jakožto Evropanů. Paní předsedkyně, než dám slovo svému kolegovi Klodu Majšovi, tak bych chtěla říci ještě několik slov o prioritách předsednictví v oblasti audiovizuální techniky a konkrétně o strategii jednotného digitálního trhu. Na národní úrovni to nespadá do čistě do mé kompetence, ale mám radost, že strategie pro jednotný digitální trh je průřezová je potřeba, je nutno vítat, že komise uznává důležitost digitalizace jakožto vektoru růstu prostřednictvím různých sociálně-ekonomických odvětví. Digitální, eh, audiovizuální digitalizace není odvětví jako takové ale měla by sloužit k ukončení vytváření digitálního jednotného trhu. V každodenním životě evropští občané často ještě narážejí na bariéry, které jim brání eh, používat nabídky online, ať už se jedná o audiovizuální obsahy nebo nabídky. Je potřeba překonat tyto bariéry, aby evropské obsahy mohly překračovat hranice a aby se staly přístupné co nejširší populaci bez, diskrum, bez diskriminace podle národnosti nebo místa bydliště. Od začátku a to zde odkazuji na první směrnici nazývanou Televize bez hranic, jsme podporovali úsilí komise za účelem vytvoření jednotného digitálního trhu založeného na volném oběhu a předsednictví bude nadále obhajovat tento přístup se zájmem očekáváme závěry rady, konzultací ohledně eh, směrnice o audiovizuálních službách, která probíhají. Několik iniciativ, o kterých hovoří komise ve svém sdělení, jsou určitě velice zajímavá pro audiovizuální obsahy. Patří tam ty, které se týkají modernizace pravidel v oblasti autorských práv s cílem přizpůsobit toto digitálnímu světu a legislativní návrhy, které které budou předloženy během lucemburského předsednictví, tak se budeme snažit co nejrychleji se jimi zabývat. Lucemburské předsednictví se bude zabývat také praxemi, které jsou dosti rozšířené v oblasti bariér. Komise ve svém sdělení oznámila, jaká budou opatření pro ukončení těchto pra- praktik a lucemburské předsednictví to bude podporovat. A dále předsednictví bude sledovat Eh, postup komise v oblasti kontroly online platform, které dnes hrají stále významnější úlohu v oblasti distribuce obsahů, včetně audiovizuálních obsahů. Očekáváme s netrpělivě iniciativy, které komise hodlá zahájit v této oblasti, aniž bychom zapomínali na velmi důležité projekty v této oblasti. Tím bych ukončila svůj příspěvek. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové, za vaši pozornost. Děkuji. Děkuji, paní ministrině. To jsou velmi eh, hodnotné priority. Já vám děkuji také za to, že jste se mezi nás dostavila. Eh, včera jsme mm, mluvili o Eh, ničení kulturních děl, mluvili jsme také o strategických otázkách a já jsem ráda, že eh, se o to zajímáte a že eh, se mm, zajímáte také o různé směrnice, o kterých probíhají konzultace. Doufám, že za vašeho předsednictví v této oblasti dojdeme k mm, většímu pokroku, ať už co se týče k přístupu k kultuře, nebo k zlepšování obsahu kultury kultury. Já teď udělím slovo, slovo ministrovi vyššího vzdělávání a mládeže. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Nejprve bych vám chtěl také poděkovat za to, že jste mě dnes pozvali, abych vám mohl prezentovat program a priority lucemburského předsednictví v oblasti vzdělávání mládeže a děti. Pro Lucembursko to bude 12. předsednictví Rady Evropské unie a pro každou zemi je to šance a výzva zároveň vést ty, ta jednání v čele Rady Evropské unie. Lucemburské předsednictví bude předsednictví pro občany, pro růst a zaměstnanost a pro inovaci. Co se týká Evropské strategie v oblasti vzdělávání, tak předsednictví je přesvědčeno, že je nejvyšší čas zdůraznit inkluzi všech mladých do kvalitního vzdělávání. Vzdělávání je oblast, která patří výhra do působnosti členských států, ale Evropská unie hraje zásadní roli pro doplňování, inspirování a podporu reform na národní úrovni, zejména výměnou osvědčených postupů. A za těchto podmínek v roce 2009 členské státy schválily strategický rámec v rámci strategie IT e 2020, to je zásadní rámec pro strukturování evropské spolupráce v oblasti školství a vzdělávání. Pokrok, kterého bylo dosaženo v uplatňování tohoto rámce, se hodnotí každé tři roky a prezentuje se společně se seznamem krátkodobých priorit na následující období, teď tedy do roku 2017 formou společné zprávy Rady a Komise. Hlavní prvek programu předsednictví bude spočívat ve schválení této společné zprávy a bude to více než rutinní záležitost. Vedle této agendy lucemburské předsednictví bude hodnotit započatá opatření a dosažené úsilí Evropské unie a členských států pro snižování předčasného ukončování školní docházky v Evropě. Podle nedávných studií toto předčasné ukončování školní nabídky se liší mezi jednotlivými členskými státy poměrně výrazně. Realita také dokazuje, že poměr ukončování školní docházky je obzvlášť zvlášť alarmující u některých skupin, zejména u dětí imigrantů je ten, tento poměr vyšší. Na základě sympozia, které bylo organizováno minulý týden. Lucemburské předsednictví navrhne určitá doporučení, aby se zvýšila dynamika na evropské i národní úrovni v této oblasti. Lucembursko zorganizuje také konferenci o rozmanitosti a mnohojazyčnosti ve vzdělávání a o příjmu, přijímání malých dětí do školy. Umožní nám to identifikovat politické akce, osvědčené postupy a páky pro plnění potřeb všech malých dětí v rámci diverzity a mnohojazyčnosti. Stále v oblasti vých vzdělávání Lucembursko organizuje ve spolupráci s Evropskou agenturou pro vzdělávání slyšení, na kterou budou pozváni mladí Evropané, kteří potřebují nebo nepotřebují specifické vzdělávání to bude příležitostí pro zpracování doporučení o inkluzivním vzdělávání na základě znalostí ministrů školství na radě v listopadu 2015. Prostřednictvím tohoto programu pro, z předsednictví zdůrazní sociální inkluzi všech občanů, zejména mladých lidí. Tato inkluze je podle nás základní podmínka pro zvyšování zaměstnatelnosti mladých, aktivního občanství a přijetí společných evropských hodnot. Mělo by to začínat už od nejmladší, nejužšího věku a týkat se dětí a mladých lidí ze všech, všech původů jazykových, kulturních a etnických. Je nutno zhodnocovat kulturní a jazykovou rozmanitost mladých evropských občanů. To je stále aktuálnější a ministři kultury členských států to také připomněli v pařížském prohlášení v březnu 2015. V oblasti mládeže lucemburské předsednictví skutečně je v klíčovém okamžiku, co se týká spolupráce v oblasti 2010 až 2018. Blížíme se ke konci desátého cyklu této spolupráce, uzavíráme cyklus eh, strategického dialogu s mládeží v Evropě a také se vlastně plní první plán Evropské unie pro mládež. To bude okamžik pro určité hodnocení, ale také pro vytvoření základů pro příští roky. Naším cílem bude také rozvíjet evropské synergie pro posílení, zapojení a účasti mladých na demokratickém životě v Evropě. Navrhneme radě usnesení, které bude částečně připraveno na základě strukturovaného evropského dialogu v oblasti mládeže. Na radě v květnu 2015 ministři se vyjádřili ohledně doporučení z Evropské konference v Rize z března 2015 o politickém zapojení mladých. Na Evropské konferenci mladých v Lucemburku, která se bude konat od 21. a 24. září, a budu vám velmi vděčný, pokud byste tam vyslali také účastníky a hosty z Evropského parlamentu na tuto konferenci, tak tato konference bude představovat konec určitého cyklu tohoto dialogu, kdy mladí budou moci zohlednit návrhy ministrů a předložit konečná doporučení, která budou předložena ministrům mládeže na radě v listopadu 2015. Dále předsednictví by mělo schválit společnou zprávu zprávu z komisí, která bude takové hodnocení v půli cesty o rámci pro evropskou spolupráci v oblasti mládeže. A nakonec navrhneme schválení návrhu usnesení o pracovním plánu Evropské unie ve prospěch mládeže. Tento pracovní plán bude prezentovat zejména ty hlavní politické priority v oblasti mládeže v letech 2016 až 2018. Bude se jednat o větší rozvíjení vzdělávání a meziodvětvové spolupráce pro podporu zapojení a účasti mladých na demokratickém životě v Evropě. Bude se také zdůrazňovat potenciál této, tohoto zapojení pro předcházení marginalizace nebo radikalizace mladých. A dále naším cílem je podpořit opatření, která budou moci usnadnit přechod mladých do dospělého věku, zejména od studií do zaměstnání tedy. A zejména v tomto pracovním plánu zejména budeme zdůrazňovat zdraví a blahobyt mladých a nové podmínky a příležitosti, které se mladých, mladým nabízejí v digitální epoše. Samozřejmě budeme také diskutovat o Junkrově plánu a o možnostech integrovat záležitosti z oblasti vzdělávání a mládeže ve prospěch mládeže, ve prospěch vzdělávání mladých do tohoto velkého evropského projektu, kde bychom měli definovat také, jaký typ projektů by měl být financován eh, z Junkrova plánu ve prospěch tedy vzdělávání a mládeže. A to je samozřejmě v souladu s našimi cíly, které jsme si vytýčili jakožto lucemburské předsednictví, to znamená investovat také do rozvoje občanů a zejména do vzdělávání mladých a do perspektiv pro mladé lidi na evropské úrovni. Ještě jednou vám děkuji, dámy a pánové, za vaše pozvání, za vaši pozornost a zejména za to, jak vás se zajímáte o pracovní priority a program lucemburského předsednictví. Netrpělivě čekám na vaše připomínky, náměty a otázky. Mm, Mnohokrát děkuji, pane ministře. Eh, já myslím, že Eh, předpoklady pro spolupráci eh, parlamentu s radou jsou vytvořeny. Eh, vy jste mluvil o konferencích, o práci v oblasti mládeže, mluvil jste také o tom, že v Junckerově investičním plánu chcete posílit téma mládeže a vzdělávání. My teď právě vypracováváme, eh, mm, schválili jsme zprávu o podpoře eh, podnikání mladých lidí, eh, pracujeme na dalších zprávách mm, z oblasti boloňského procesu, také se zapojíme do pořádání konference, která se koná každé dva roky. Já nyní začnu um, koordinátory. Eh, děkuji paní ministrině, pane ministře, za um, prezentaci um, hlavních bodů vaší práce. Vy jste si, myslím, vybrali důležité priority, ale zbývá ještě jedna otázka. Nedávno jsme tady ve výboru diskutovali o rozpočtu a budeme v tom ještě pokračovat. A právě v oblasti kulturních programů, programů eh, Europe for Citizens, uh, jsou rozpočtové, eh, rozpočtové linky eh, navrženy k vyškrtnutí nebo ke, ke krácení a vy se chcete naopak této oblasti věnovat. Nemůže se stát, eh, že vlastně se budou přesouvat peníze z levé kapsy do pravé, že to bude vyňato z rozpočtu na, kon, na kulturu a vrátí se to do rozpočtu na investice a naopak. Já nevím, my chceme opravdu v oblasti kvalifikace vzdělávání mladých lidí toho dosáhnout mnoho a musíme tam dát eh, prostředky navíc, nikoli v prostředky škrtat. Takže já bych vás ráda požádala, abyste opravdu dohlédli na to, aby náhodou potom suma sumárum jsme z toho nevyšli s nižším rozpočtem na mládež, vzdělávání a kulturu. To platí samozřejmě také pro výzkum a inovace z eh, programu Horizon 2020. Tam byly opět vyňaty peníze, aby mohl být spuštěn Junckerův program. Musí v tom být nějaká přidaná hodnota, protože jinak eh, v tom nevidím žádný pokrok eh, v této oblasti. Ráda bych vás tedy požádala, abyste jakožto předsednictví v radě v následujícím pololetí opravdu na to dbali. Co se týče tématu digitálního jednotného trhu, eh, tady si myslím, že musíme dbát na to, a to je také úkolem eh, který eh, vidím právě zejména v úlohách rady, telekomunikační balíček. Musíme dbát na to, aby byly respektovány potřeby sektoru kultury, z oblasti kreativní tvorby. Nemluvím jenom o vzdělávání, ale také o kreativní tvorbě. Často se debatuje o digitalizaci, o infrastruktuře, o technologických řešeních a jenom z technických a ekonomických hledisek, ale kulturní rozmanitost, e, svoboda e, tisku, svoboda médií, e, neutralita sítí a mm, tato témata patří také do diskusí o digitalizaci a je to pro kulturu velmi důležitý aspekt a i tady bych, by mě zajímala z vaší strany eh, podrobnější informace o tom, jak si představujete v oblasti kultury a vzdělávání eh, svou práci v souvislosti s digitální agendou. Děkuji vám. Petr Já Ja, vielen herzlichen Děkuji mnohokrát. Děkuji paní ministrině, děkuji pane ministře za vaše prezentace. Já mohu zcela podpořit, co řekla přede mnou kolegyně Sabine Fehain. Um, a ty pri, souhlasím s těmi priority, prioritami, které určila. Ještě dvě věci bych ráda zdůraznila. My jsme po relativně dlouhém boji eh, s radou i s komisí eh, dosáhli dobrého programu Erasmus+, který Eh, teď už byl uveden v život, eh, funguje eh, téměř dva roky a od všech národních agentur, téměř od všech slyšíme, že existují velké problémy s implementací toho programu zejména co se týče programů pro mládež, kde my jakožto parlament jsme považovali za velmi důležité podpořit nejen oblast formálního vzdělávání, ale také programy pro mládež. E, proto jsme e, tam vlastně věnovali speciální e, kapitolu neformálnímu vzdělávání mladých lidí. A chtěli jsme, aby byly podpořeny. A teď slyšíme ze všech stran, že zejména oblast neformálního vzdělávání vyjednávání menších projektů eh, z členských států, že eh, eh, v, při implementaci toho programu se to velice liší od toho, co jsme my jako parlament chtěli, že se to téměř převrátilo v pravý opak že vlastně malé projekty už nejsou podporovány, eh, že jsou problémy s eh, projektem Leonardo da Vinci, eh, že tady nejsou odpovídající institucionální struktury pro vzdělávání mladých lidí, pro umožňování praxe mladých lidí v zahraničí, že se to naopak celé ještě více zkomplikovalo. Čili to jsou věci, které se jaksi v implementaci, v praktickém provádění příliš nedaří a vlastně to trochu ohrožuje to, co my jsme eh, jaksi v dobré víře, jakožto parlament eh, se snažili prosadit. To se musí zjednodušit, zpřístupnit, eh, podávání žádostí se musí usnadnit. Nefunguje to momentálně zrovna optimálně, abych to řekla eufemisticky. A já bych byla vděčná lucemburskému předsednictví, kdyby se poněkud více zaměřilo na tuto oblast Ehm, protože máme před sebou střednědobé eh, hodnocení, revizi a kdybyste se vy na to tedy eh, zaměřili ehm, z toho hlediska, kde jsou slabá místa, kde bychom my společně Rada a parlament mohli eh, v, této, v tomto velmi důležitém programu něco vylepšit. Uh, Zajímavé eh, mi mm, přišly vaše zmínky o mnohojazyčnosti. My v Evropě mm, na mnoha místech no, no, znovu diskutujeme o mnohojazyčnosti eh, aktuálně diskutujeme, se o tom diskutuje ve Francii, co se týče Němčiny, eh, také v jiných členských státech se vlastně zaměřujeme zejména na angličtinu a ostatní jazyky, což je vlastně v rozporu s mnohojazyčností, kterou chceme podporovat. Ostatní jazyky se dostávají jaksi do pozadí a proto si myslím, že i toto je důležitý aspekt, důležitá priorita vašeho předsednictví. A poslední věc, eh, digitální agenda, k tomu bych se také ráda vyjádřila, zejména to, co říkala eh, Sabine Fahajn přede mnou, to podporuji a eh, také považuji za důležité autorská práva, kde vy jste zdůraznili, že čekáte s napětím návrhy ze strany komise. I my je očekáváme s velkým napětím. A e, Myslím si, že bychom měli zejména dbát na to, abychom nalezli mm, rovnováhu mezi e, přístupnosti, zpřístupnění kulturních statků. E, velmi často diskutujeme o tom, že samozřejmě musíme podpořit umělce, posílit umělce, e, postarat se o to, aby byli řádně zaplaceni, aby mohli žít ze své e, duševní práce, ale stejně tak se musíme postarat o to, aby ta kulturní díla, která jsou vytvořena, aby byla přístupná například v oblasti vzdělávání, abychom měli výjimku pro přístupnost takových kulturních eh, statků pro vzdělávání, abychom zajistili, eh, že kultura nebude pouze tvořena, ale že bude také dostupná, eh, aby, a to za ceny, které si lidé mohou dovolit. A to si myslím, že je důležitá oblast, že musíme opravdu se postarat o to, aby byla nalezena rovnováha mezi eh, potřebami eh, umělců a konzumentů kultury. A mm, tady by mě zajímalo, eh, jak to vidíte vy, jakožto předsednictví v radě, zdali se na to mm, chystáte zaměřit a co se týče geoblockingu, to je samozřejmě pro malou zemi, jako je Lucembursko, také důležité Eh, to je mm, problematika, která vlastně mm, má zvláštní význam. Já si myslím, že eh, eh, není těžké nalézt řešení portability obsahu, ale pokud chceme v síti vlastně odstranit geoblocking v, mm, například v poskytování služeb nebo využívání služeb rozhlasu a podobně, tady zase je důležité nalézt rovnováhu mezi eh, těmi, kteří chtějí eh, využívat nějaká práva, eh, aby zase mm, byla přístupná, byly přístupné licence, aby licence byly ehm, například mm, multinárodní nebo panevropské pro určité audiovizuální obsahy já si myslím, že tady musíme být opatrní, eh, protože bychom na druhou stranu eh, podpořili eh, globální koncerny, které si mohou dovolit nakupovat ty multinárodní licence mnohem snáze nežli malí poskytovatelé služeb z malých zemí. Čili i tady je důležité vést intenzivní debatu o tom, co je možné a co není možné v oblasti odstraňování zabraňování geoblockingu. E, tohle téma si myslím, že je složité a bude ještě složitější, až se jej budeme snažit implementovat e, a bude mnohem složitější nežli portabilita e, nakupovaných obsahů. Děkuji. Děkuji, Petro. Helga Trup, prosím. Děkuji oběma ministrům za jejich vystoupení. Já chci podpořit to, co říkala Sabin a také Petra Kamarevert, protože eh, já si myslím, že pokud jde o otázku geoblokování, tak eh, zde musíme být velice opatrní. Souhlasím s tím názorem, že není možné mm, prosadit celoevropské licence, protože by to šlo proti kulturní diverzitě a proto mě velice zajímá, co navrhne Evropská komise, aby našla správnou rovnováhu. Pak bych se chtěla vrátit k otázce eh, kultury ve vnějších vztazích EU. My jsme si vždy říkali, že je nutné eh, jít eh, ne z hora směrem dolů kulturní diplomací, ale spíše zapojit nevládní organizace v členských státech nebo ve státech třetích zemích, které oslovujeme a že třeba dosahovat kulturní intervence. Jakmile toto posílíme, tak ehm, by možná bylo dobré to financovat z nějakého zvláštního fondu, abychom mohli posílit tento druh dialogu a usnadnili spolupráce. Takže by mě zajímalo, zda jste ochotní jít tímto směrem. A pokud jde o provádění kultury a Erasmu+, my jsme nedálo mm, navštívili výkonnou agenturu pro kulturu a vzdělávání a diskutovali jsme o tendenci, že v programu kultura a vzdělávání je snaha jít cestou větších projektů. A oni nám přislíbili, že na to budou dávat pozor a budou usilovat o změnu, zvláště při spolupráci mezi školami, kdy budou usilovat o menší projekty a to tež chtějí promítnout také do kultury. Tak se chci zeptat, zda půjdete také touto cestou a budete dbát na na to, aby výkonná agentura toto skutečně dodržovala a tím pádem oslovila více občanů cestou menších projektů. Děkuji. Děkuji. Pan Gramatikákis, nyní, prosím. Děkuji, dámy a pánové, paní ministrině, eh, pane ministře, vy jste převzali předsednictví ve velmi složité době a v důležité době v Evropě. A um, když um, teď um, si odpustíme velká slova o kultuře, která slyšíme stále znovu a znovu, musíme říci, že rozpočty se krátí a problémy v oblasti kultury a vzdělávání se e, zvětšují. Čili já bych vám popřál mnoho štěstí a mnoho odvahy. Každý z nás má samozřejmě konkrétní uh, náhled na věci. Vy jste mluvili také o tom, že chcete eh, zanechat konkrétní stopu eh, za svým předsednictvím. Ehm, vy víte, že myšlenka Evropy eh, sjednotila mnoho eh, národů, ale z mnoha stran se objevují pochybnosti o tom, eh, zda je to možné. My, řekové, jsme zažili velmi hořkou zkušenost. Mluvilo se dokonce o vystoupení Řecka z Evropy a pouze eh, eh, a z mnoha stran eh, slyšíme právě tento názor. A je to velká škoda, že i kultura se ocitla v krizi, protože Řecko, podobně jako jiné evropské země, má samozřejmě No, dlouhou kulturní tradici, eh, obrovskou kulturu, eh, obrovské kulturní bohatství. Já eh, vlastně mm, bych rád od vás slyšel jenom jednu jedinou konkrétní odpověď a to na otázku autorských práv Eh, a ohledání eh, rovnováhy mezi eh, autorskými právy a konzumem kultury. Výbor pro kulturu a vzdělávání má velmi často vzletné záměry, velké záměry, ale často se nám ani nepodaří naformulovat jednotný názor na kulturu a vzdělávání. Já doufám, že vám se to podaří Eh, alespoň v pěti, šesti eh, malých krocích. Děkuji. Bene, io darei a questo punto... Dobrá. Já teď eh, dám slovo panu ministrovi, paní ministrini, aby, se mo- aby mohli zareagovat na vaše otázky. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla vrátit k, k tomu, co bylo řečeno ohledně rozpočtu a jednotného trhu, digitálního tedy. Pokud se týká rozpočtu, tak návrh všeobecného rozpočtu máte zcela pravdu, je to politování hodné určitě. Je pravda, že ty tři části oblasti Evrop, ev, pro kreativní Evropu zaznamenaly škrty, zejména oblast kultury a odvětvové spolupráce. A je těžké akceptovat, že právě často je to kultura, která je ta první, která je dotčena těmito rozpočtovými škrty. Myslím si, že to také souvisí s tím, co jsem říkala před chvílí ohledně reputace eh, kulturního odvětví. A pokud chceme jít proti tendenci těch rozpočtových škrtů, které se hodně dotýkají právě kultury, tak musíme působit ve prospěch zvýšeného uznávání průřezovosti a významu kultury. Možná je to jako boj s větrnými mlýny, ale myslím si, že nemáme jinou možnost. Co se týká eh, pozice nebo stanoviska přijatého radou, tak, eh, komisí, tak víme všichni, že veřejné finance v Evropě se stále ještě nacházejí eh, v situaci eh, ovlivněné hospodářskou krizí a samozřejmě to ovlivnilo rozpočty, takže je potřeba přistupovat k rozpočtům pragmaticky, ale ten navržený rozpočet na rok 2016 na program Kreativní Evropa je stále vyšší než rozpočet na rok 2015, což už je dobrý signál. Nicméně v příští etapě naše národní parlamenty se budou muset vyjadřovat k návrhu rozpočtu. V každém případě budeme pozorně sledovat za našeho předsednictví vývoj v této oblasti a mohu vás ujistit, že samozřejmě věnujeme velkou pozornost programu Kreativní Evropa, možnostem, které obsahuje pro kulturu jakožto rozkvétajícího eh, odvětví Evropy, jakožto obrana mnohojazyčnosti a kulturní diverzity a doufám, že povedeme plodnou diskusi s Evropským parlamentem a že výsledky budou uspokojivé pro nás všechny a pro kulturu. Pokud se týká digitalizace, tak ta toto je trvale zařazený bod na program předsednictví již po několik let. Byla založena určitá expertní skupina která samozřejmě radí komisi v této oblasti a tato skupina zveřejní svou příští zprávu na podzim letošního roku. Doufáme, že se tím budeme tedy zabývat potom. Samozřejmě zůstává to mezi našimi prioritami, pokud jde o zlepšování obsahu, ale také zlepšování udržitelnosti a dlouhodobosti. Jsem plně vědoma, paní poslankyně, jak paní eh, poslankyně Kamrvers se zmínila. Není to, nepatří to do mé odpovědnosti, ale souhlasím, jak kolega, tak já a uděláme všechno pro to, abychom hovořili o geoblokování a abychom skutečně eh, zdůraznili význam této záležitosti a také, abychom se snažili najít určitou přesnou konkrétní cestu, abychom našli řešení s naším ministrem, s naším, stát, s naším premiérem. A na závěr, pane poslanče Gramatika, si samozřejmě jsme si vědomi eh, významu kultury a máme v úmyslu postupovat ku předu, jak jste řekl, malými krůčky, ale nicméně jsme velmi odhodlaní a velmi odhodlaně budeme směřovat k tomu cíli zarespektování všech kultury a tedy všech zúčastněných stran. Děkuji a dávám slovo panu ministrovi Majšovi. Prosím. A... Já vám děkuji auf, auf, auf Deutsch. Já eh. pro začátek eh, omluvím eh, odpovím německy, protože otázka byla položena německy. Paní poslankyně Verhaen, ehm, já chápu, když mluvíte o strachu z toho, že finance se převezmou z jednoho rozpočtu a jenom se přesunou do jiného že se to potom prezentuje, jako kdybychom e, dosáhli velkého navýšení rozpočtu. Já si myslím také, že e, předsednictví v radě by na to mělo dohlédnout. E, my víme, jaký finančně politický prostor máme k dispozici a myslím si, že všude je důležité, i v kultuře a vzdělávání, aby se investovalo dobře, aby se investovalo správně, aby se dosahovalo výsledků eh, Ehm, a k tomu nestačí jenom vzít do ruky spoustu peněz. Důležité je spojit je s odpovídající politikou, s odpovídajícími uh, uh, incentivy, um, impulzy pro uh, dobrou politiku. A myslím si, že i Junckerův uh, plán uh, dává jasné ukazuje jasné cesty, jak investovat i do oblasti kultury a vzdělávání a mládeže. Musí to být v souladu s tím, jaký je cíl Junckerova plánu obecně. Více dynamiky, více investic, využívání e, pákových efektů, modernizace, nové technologie, e, otevírání e, nových perspektiv pro mladé lidi. Pokud k tomuhle najdeme cestu. E, v rámci diskuse mezi členskými státy, diskuse s komisí, pak si myslím, že bez ohledu na tom, jaká bude celková částka investována, investovaná do vzdělání, um, tak e, to bude dobré. E, Junckerův plán chce vlastně fungovat jako určité vodítko, podle kterého můžou postupovat členské státy i jednotlivé investice. E, paní Kama Revat e, e, zmínila jeden problém, který se týkal implementace programu Erasmus+. Já předpokládám, že každý, kdo s tím programem měl co dočinění, ať už je to politická instance nebo administrativa, eh, která mm, implementuje ten program eh, v regionu, že má dobrou vůli ten program provádět eh, v praxi, tak aby vedl ke kýženému cíli. V tom si myslím, že mezi námi rozdíly nejsou. Možná někdy je výhodou být ministrem v malé zemi, protože člověk je blíže k, tom, k těm problémům blíže, řekněme, eh, k institucím, k projektům, ke zřizovatelům institucí a člověk rozpozná velmi rychle, když něco pokulhává, když něco nefunguje, přestože se tvrdí, že jsou tam příliš vysoké administrativní náklady, například, eh, že je složité podat žádost nebo prosadit nějakou žádost, eh, protože ta pravidla jsou nadefinována příliš složitě. Ehm, ehm, nebo dokonce tak, že ehm, malé instituce, malí žadatelé nemohou ty programy využívat. Já mluvila jste o tom, že je třeba e, zařadit sem nejen formální, ale také neformální vzdělávání do programu Erasmus+. Já si myslím, že na to se musíme opravdu blíže podívat, eh, udělat si analýzu toho, kde to pokulhává, kde je potřeba se snažit o zjednodušení, usnadnění v rámci například střednědobé revize, na kterou jste upozornila. Ano, máte pravdu, tam třeba by bylo možné dát konkrétní návrhy, jak eh, toto usnadnit. Eh, mluvila jste také o německém jazyku. Já si myslím, že tohle to není úplně kompetence eh, předsednictví v radě, aby vydávalo nějaké doporučení. My se budeme zabývat tématem vzdělávání na evropské úrovni a v rámci subsidiarity potom každá země eh, samozřejmě má své priority, i co se týče mm, v souvislosti s její kulturou, minulostí, eh, s mnohojazyčností eh, v dané zemi a tak dále. Ale samozřejmě eh, i naše předsednictví se bude snažit zdůraznit důležitost, význam mnohojazyčnosti v velké, ve velké Evropě, která nemá pouze národní identitu, ale také evropskou identitu eh, v rámci globalizovaného světa. Kulturní eh, výměna, eh, ekonomická výměna, to všechno může fungovat jenom tehdy, když budeme ovládat více jazyků, eh, abychom si vzájemně mm, mohli rozumět. Když my se domluvíme jakožto občané, když budeme schopni se domluvit, budeme schopni si lépe eh, naslouchat a budeme schopni eh, se lépe pochopit. Když člověk ovládá cizí jazyk, tak má mnohem lepší přístup ke kultuře dané země, ale také k různým otázkám a problémům, o kterých se diskutuje mezi obyvatelstvem. A myslím si, že mnohojazyčnost je obrovské téma pro budoucnost tohoto kontinentu a pro budoucnost lidí. Eh, když eh, budeme eh, trénováni v cizích jazycích, budeme schopni a statistiky a vědecké studie ukazují, že dokonce symptomy demence, jak jaksi mm, eh, nenastávají, když je eh, mozek dobře trénovaný. Tak já si myslím, když se budeme učit eh, cizí jazyky už od dětství, tak mm, to může mít pro naše životy i tento dopad. Musím říci, že v Lucembursku je nutností mluvit více jazyky. My jsme malá země, ale polovina Lucemburčanů Eh, mluví eh, několika jazyky a myslím si, že my víme, že to je obrovská výhoda. a Tu výhodu bychom si chtěli ehm, ponechat a chtěli bychom ji ehm, ukázat i ostatním. Eh. Pane gramatika, Kisy, vy jste hodně zdůrazňovala, já to chápu, význam investic do oblasti vzdělávání a mm, trošku jsem pochopil určitý pesimismus v tom, co jste říkal. Samozřejmě každý vzhledem ke skutečnosti ve své zemi, ale v podstatě zažíváme také evropskou skutečnost ale mohu říci, že já nejsem tak pesimistický, protože si myslím, že lidé v Evropě a politikové v Evropě pochopili, že pokud chceme připravovat budoucnost, pokud chceme rozvíjet tento kontinent, pokud chceme dosahovat úspěchu v ekonomice, že musíme připravovat mladé lidi, že musíme investovat do mládeže a do vzdělávání mládeže, že musíme jim předávat schopnosti, kompetence budoucím generacím a tak, aby byli schopni převzít své svou odpovědnost za 10, 20, 30 let, aby mohli přijímat správná rozhodnutí, předávat kompetence, to jsou osobní schopnosti, osobní kompetence, pak jsou to samozřejmě také ty schopnosti, které požaduje pracovní trh, to je jasné, musí být školeni, vzděláváni podle potřeb pracovního trhu, podniky také mají určité potřeby, ale je potřeba také je vzdělávat jakožto odpovědné občany, jako občany, kteří budou schopni přijímat rozhodnutí, podílet se na demokratické debatě a angažovat se, přijímat svou odpovědnost. To jsou také ty hodnoty a kompetence, které musíme mladým předávat v rámci mého každodenního kontaktu se žáky, studenty, s jejich rodiči, s řediteli školských zařízení, tak si myslím, že ten, toto poselství bylo pochopeno v mé zemi, ale myslím si, že je to i v ostatních zemích. A samozřejmě zažíváme velice kritickou fázi v Evropě, zejména co se týká rozpočtu. Jednotlivé členské státy hmm, dělají škrty a zde skutečně musíme dbát na to, aby očekávání potřeby evropských občanů v oblasti kvalitního vzdělávání nebyly zasa, příliš zasaženy rozpočtovými škrty. Děkuji. Um, thank you very much. Děkuji. Děkuji vám za vaše vystoupení. Nevím, zda by se chtěli na něco zeptat ještě další kolegové nebo i kolegové, kteří již předtím předložili své eh, dotazy nejprve paní Triple. Eh, děkuji. Já jsem neslyšela vaše úvodní vystoupení úplně celé, ale chci se vrátit eh, k té kulturní intervenci, zda jste k něčemu takovému ochutní, líbí se vám takové směřování a co ty malé projekty v oblasti vzdělávání a kultury. Chcete skutečně na to dbát, abychom šli cestou menších projektů? Děkuji. Děkuji. Nyní pan Zdrojevský, prosím. Děkuji vám. Já bych se chtěl zmínit o jedné záležitosti, která um, si myslím, že se dotýká všech um, předsednictví v poslední době. Jde o statistické údaje. V Evropské unii, um, myslím, nemáme dostatek informací a údajů pokud jde o čerpání rozpočtu v jednotlivých členských státech v oblasti kultury a také pokud jde o financování národních eh, kinematografických projektů v jednotlivých státech. Existují určité komparativní výzkumy a statistiky, ale čísla se značně liší a když se podíváme na výdaje na kulturu v Německu a ve Francii, tak eh, klasifikace financování a výdajů se dosti liší a tudíž eh, se velice obtížně stanovuje, jak důležitá je kultura v ekonomice, jaký dopad na ekonomiku má. A tak si říkám, zda by vaše předsednictví nechtělo zlepšit stávající nástroje, které máme k dispozici, aby nám dávali přesnější představu o vynakládání prostředků na kulturu. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně eh, Evans. Děkuji. Já jsem si s potěšením vyslechla to, že kladete důraz na vícejazyčnost a vůbec na jazyky obecně, obecně. Já zastupuji Wales, což je dvojjazyčný eh, region a my klademe veliký důraz na propagaci velštiny, stejně jako angličtiny, kterou hovoří většina lidí, ale většina kulturních aspektů eh, se řeší právě ve velšské vládě, takže se chci zeptat, zda vaše předsednictví bude aktivním účastníkem vůči eh, vládám členských států, ale také eh, na té nižší úrovni, řekněme, sub Státu, na něž je často eh, odpovědnost za kulturu a jazykovou politiku delegována. Děkuji. Paní předsedkyně, chce se zeptat ještě někdo další z kolegů na něco? Pokud tomu tak není, tak bych si sama dovolila položit eh, dva dotazy. Jednak chci říci, že máme velký zájem o mezikulturní dialog eh, a eh, tento druh dialogu v rámci vzdělávání. Myslíme si, že je třeba k těmto záležitostem přistupovat integrovaně. My k tomuto tématu plánujeme dokonce i veřejné slyšení. V tuto chvíli je naplánováno na prosinec a budeme tam hovořit eh, o nejrůznějších kulturních a jazykových rozdílech a aspektech. Takže by nás zajímalo, jak eh, vnímáte tyto aspekty, vícejazyčnost, Samozřejmě je na členských státech, aby o těchto věcech eh, rozhodovali, ale říkala paní Kamerevert, eh, že v nedávných reformách se bohužel nesleduje doporučení z Evropské unie a dostatečně se nezajišťuje výuka dvou cizích jazyků. Většina se omezuje pouze na výuku jediného cizího jazyka, což je veliká škoda a tak bychom chtěli v Evropském parlamentu posílit toto doporučení vyučovat dva cizí jazyky, protože tak posílíme schopnost lidí překlenout vzájemné kulturní rozdíly. Druhá věc, o které se chci zmínit, to je určitý návrh, návrh, který si dovolím sformulovat. Myslím si, že by se měl lépe provádět program Erasmus+. Bohužel tomu tak doposavat nebylo. Myslím, že rada tady neodvedla úplně nejlepší práci a my samozřejmě máme program Mládež, to ano, ale je potřeba se více zaměřit na jeho praktické aspekty. My se domníváme, že je třeba zajistit větší kulturní spolupráci a kulturní diplomacii, více zapojit eh, či zapracovat tyto záležitosti do zahraniční politiky. A myslíme si, že pokud jde tedy o mládež a kreativní Evropu, takže jsme zde mm, ten potenciál, který se nám nabízí ve spolupráci, ke spolupráci s třetími zeměmi, plně nevyužili. Takže konkrétně to tady zmiňuji, neboť se domnívám, že bilaterální spolupráce mezi EU a třetími zeměmi by se měla eh, řešit i v programech Erasmus Mundus a tak podobně. Teď už předávám slovo oběma našim hostům. Nejprve panu Menšovi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, za tato doporučení. Rád je zapracuji do našich úvah a mm, navrhnu, k, předložím k debatě jednotlivým, v rámci jednotlivých instancí, se kterými se budeme setkávat v příštích měsících, zejména pokud jde o Erasmus+. Skutečně si myslím, že je potřeba znovu analyzovat skutečnost v terénu, jak jsem již řekl v odpovědi na otázku paní Kamar Evert. Souhlasíme s tím, abychom navrhli určité hodnocení v polovině období, abychom se podívali, jak tento program Erasmus Plus je uplatňován, jestli dochází ke konvergencím v jeho uplatňování v, ve všech zemích. Nemyslím si, že jsme v okamžiku, kdy už bychom mohli udělat určité závěry, ale myslím si, že je opravdu potřeba zanalizovat situaci. Pokud jde o spolupráci se třetími zeměmi, zejména v oblasti mládeže, tak myslím si, že to je důležité táhnací síla pro podporu tolerance, šíření otevřenosti vzhledem ke světu, otevřenosti vzhledem k jiným kulturám samozřejmě, k vytváření evropské identity a evropské integrace je potřeba opravdu diskutovat, vyměňovat si informace s, už s evropskými partnery, ale i s jinými. Svět je na jedné straně malý, ale zas tak velký je potřeba opravdu jít za hranice Evropské unie abychom mladým dávali možnost eh, získávat zkušenosti, osobní zkušenosti, osobní poznatky, osobní znalosti v jiných eh, zemích také, takže toto doporučení předsednictví zaznamenalo a uvidíme, do jaké míry ho budeme moci zapracovat. Paní Evans navrhla nebo se ptala, respektive zda za našeho předsednictví budeme také dodržovat rozdělení kompetencí v jednotlivých členských státech. Víme velmi dobře, že vzdělávání školství je někdy národní kompetence, v některých zemích je to spíše regionální kompetence, samozřejmě se to liší mezi jednotlivými regiony, protože potřeby a očekávání, kultura, minulost, dějiny jsou samozřejmě různé. A samozřejmě je potřeba zohledňovat tato specifika v jednotlivých členských státech a v jednotlivých regionech. V Lucembursku konkrétně máme hodně kontaktu zejména s Německem, s, s těmi spolkovými zeměmi, které jsou samozřejmě blíž, blízko naší zemi. A víme, že vzdělání nebo školství je tam právě patří do kompetence spolkových zemí Bundesländer. Někdy to může mít své výhody, také o tom se diskutuje v Německu, zda skutečně je to výhoda nebo nevýhoda, ale je to prostě skutečnost, je to tak, ne, nebudu vynášet nějaké soudy, je potřeba respektovat tuto skutečnost. Paní předsedkyně, vy jste ještě jednou zdůraznila důležitost mnohojazyčnosti. Je pravda, že jako předsednictví Nemůžeme asi zaujmout stanovisko k nějakým jednotlivým opatřením nebo návrhům v jednotlivých členských státech. To není rolí předsednictví vynášet soudy o tom, ale význam mnohojazyčnosti a všeho, co se co to může přinést dětem, mladým lidem, dospívajícím. Myslím si, že jsem to vlastně už popsal, že znáte můj názor na to a všechna, za, za všech našich předsednictví jsme vždy zdůrazňovali, něk, jeden jazyk navíc je skoro vždy lep, lepší, le, pokud, by to, pokud to tedy nepovede k neúspěchu ve, ve výuce, ve škole. To je také bohužel realita v některých zemích, když jsou mladí lidé, kteří uh, mluví sice třemi jazyky, které se vyučují ve školách, ale někde ještě mají třeba jeden nebo dva mateřské jazyky, kterými se mluví doma, třeba italsky a portugalsky a ve škole se učí anglicky, francouzsky, německy, ale někdy jeden z těch jazyků jim může potom působit problém v jejich školní docházce, takže je potřeba odlišovat mezi mateřským jazykem a cizím jazykem někdy možná nepřetěžovat eh, děti a mladé lidi příliš. Děkuji. Madame Nažet. Paní předsedkyně, pokud dovolíte, tak já bych se ještě vrátila k otázce paní Kamerevert ohledně autorských práv právě v té své první části. Ano, tak předsednictví si je vědoma toho, že revize nebo transformace autorských práv nás očekává, že jsou to důležité úkoly a že budeme muset sladit na jedné straně oběh, eh, přístupnost děl a respektovat přitom autorská práva tak, aby získávali spravedlivou a zaslouženou odměnu. To jsem ještě chtěla zdůraznit a jak již jsem řekla, tak očekáváme návrhy komise Eh, k této věci. Pokud jde o otázku paní Helgi Tripl ohledně kultury a zahraničních vztahů, tak Lucemburské předsednictví si je také vědomo, že jsme teprve na začátku našeho postupu a je to skutečně cíl dojí, dosáhnout určitého bodu, abychom mohli hovořit o speciálních fondech nebo prostředcích, ale je to také otázka konzistence politik a lepší práce s disponibilními zdroji. Proto je potřeba zdůrazňovat průřezovost a zpracovat strategii pro kulturu, jakožto určitého výdobytku a tato práce samozřejmě bude pokračovat i po lucemburském předsednictví a také díky Evropskému parlamentu. Otázka pana poslance Zdrojevského. Děkuji, myslím si, že je to dobré, že jste ji položil, protože už když jste zajišťovali vy předsednictví jakožto ministr kultury, tak statistiky byly těžištěm, byly v centru diskusí a je tomu tak stále. A dobrá zpráva je, že kontakty s Eurostatem byly obnoveny, tak abychom měli skutečně spolehlivé statistiky k dispozici. A jak víte, Lucembursko bylo v čele co se týká zpracování metodologického rámce ESNET a to skutečně nadále se o to zajímáme, sledujeme to a budeme také pokračovat v této věci za našeho předsednictví. Děkuji vám. Toto bylo skutečně eh, velice důležité, protože když eh, Eurostat provádí průzkum ohledně spotřeby, ohledně výdajů, tak se často ta kulturní dimenze zapomíná. Je velice dobře, že jste to zmínila. Jinak vám velice děkuji, že jste dorazili na naše dnešní zasedání, že jste vystoupili velice jasně a že jste přislíbili další spolupráci s Výborem pro kulturu. My připravujeme celou řadu strategických iniciativ, hodláme se také zúčastnit některých akcí, které chystá vaše předsednictví. A na závěr našeho dialogu bych chtěla apelovat na rozpočtovou otázku. Chtěla bych říci, že se nejedná čistě o doplnění dalších prostředků do rozpočtu na kulturu. O co nám jde spíše je, aby nedocházelo u kultury a Erasmu k dalším škrtům, protože kdyby k tomu došlo, skutečně bychom nevyslali dobrý signál. Je potřeba si stanovit tyto priority v rozpočtu a my máme jisté obavy, protože kdyby došlo ke škrtům, tak by to mělo přímý dopad na občany a vy se, pane ministře, věnujete výzkumu, což není přímo v kompetenci našeho výboru, nicméně například eh, Horizont 2020, eh, pokud se nemýlím, má eh, doznat jistý škrtů, takže já bych apelovala na vás, abyste stáli proti takovým škrtům. My budeme nyní v diskuzi pokračovat a těšíme se na další spolupráci s vámi a přeji vašemu předsednictví hodně úspěchů. don't go out. Vážení kolegové, neodcházejte, prosím, protože budeme v zasedání pokračovat. Máme na programu stanovisko pana Zdrojevského. And so we continue with the Budeme tedy pokračovat. Máme na programu stanovisko k rozpočtu. Já bych ráda požádala ještě jednou kolegy, aby zůstali v sále, protože máme před sebou ještě důležitou věc. Musíme Uh, probrat návrh stanoviska eh, kolegy Zdrojevského k rozpočtu a potom eh, se musíme dohodnout také nad eh, pozměňovacími návrhy. Je nás tedy mm, o něco méně, ale přeci jenom zdravé jádro tady zůstalo. Eh, pane Zdrojevský, máte slovo. Děkuji. Já bych chtěl velmi stručným, ale přesným způsobem vám předložit určité informace. Musíme vycházet z, toho, z té skutečnosti, že rok 2016 vypadá relativně pozitivně. Platební prostředky byly navýšeny pro ty nejdůležitější programy. A to se týká Erasmus, programu Erasmus, navýšení o 30%, také programu Kreativní Evropa, Creative Europe a také programu Kultura v rámci programu Kreativní Evropa. A také se to týká programu e- Europe for Citizens, Evropa pro občany ale je potřeba také zohlednit tu skutečnost, že v podstatě doháníme spoždění za minulé roky, takže ve skutečnosti tato navýšení nejsou až tak vysoká, jak by se mohlo zdát. I to, co se zdá jednoho programu, tak tam došlo ke snížení o 2%. A to se týká podprogramu Kultura v rámci programu Kreativní Evropa. Pokud se týká rozpočtu na rok 2016, tak co mi dělá starosti, to jsou nedostatečné rezervy pro pilotní projekty. Měli bychom vyžadovat určitou větší rezervu, větší flexibilitu a větší rozšířenou možnost začlenit sem nové programy na následující roky. Říkám, že 5. června jsme schválili pět bodů. Nejprve chránit, obhajovat program Erasmus+, ale jak už někteří kolegové dnes zdůraznili, tak musíme bojovat za to, aby tento program ehm, byl snadnější, lehko přístupnější, flexibilnější. Multimediální akce, tam nebyl, nebyly podrobeny škrtům. Ale rád bych vás upozornil na to, že Euronet Plus zde je naplánováno snížení související se spožděním plateb. A ještě poslední připomínka z mé strany. Neplánujeme škrty pro program Evropa pro občany, tak, aby tato rozpočtová linka byla zachována a ochráněna. Navržená snížení se týkají návrhu komise na rok 2016 a ostatní, u ostatních návrhů není snížení, takže s čím jsme relativně spokojeni. Děkuji. Grazie, kolega eh, Zdrojevský, per questa Děkuji kolegu Zdrojevskému a ptám se, zdali se někdo chce ujmout slova. Ano, já budu stručný, jenom chci říci, že souhlasím eh, s tím, co zde bylo řečeno. Musíme opravdu trvat na určitých věcech na určitých otázkách, protože pokud budeme stále jenom opakovat to, co už eh, tady máme, to, co už zde bylo, to nestačí. Já si myslím, že my máme možnost jakožto výbor eh, také stanovit určité priority pro to, aby eh, euroskeptické, fundamentalistické eh, postoje měly určitou protiváhu. Takže my i rozpočtová rozhodnutí, Eh, musíme udělat tak, aby obsahovaly opravdu konkrétní postoje k našim prioritám. Děkuji. Já bych chtěla jenom říci, že nemůžeme v žádném případě souhlasit eh, se škrtáním v rozpočtových eh, položkách eh, Evropa pro občany. Nemá smysl něco takového seškrtávat, když jsme předtím žádali, aby občané měli možnost většího zapojení do projektu. Takže si myslím, že toto musí být opravdu pro nás celá nepřijatelné. Nesmíme přistoupit na snížení u programu. Pochopitelně nárůst rozpočtu by byl velice příjemný, ale alespoň musí musíme zajistit, že nedojde k žádnému seškrtání. To by bylo zcela kontraproduktivní proti cílům, které se snažíme do, který se snažíme dosáhnout. Dobře, i eh, vzhledem eh, k návrhům rady eh, bychom se měli podívat na návrhy zpravodaje a stínových zpravodajů a e, opravdu požadovat e, navýšení. Já myslím, že e, to bychom se měli snažit prosadit. Jsou tady určité škrty, například v tom novém finančním nástroji na rok 2016 a ten vlastně už začíná eh, určitým krácením. Eh, tady se musíme opravdu eh, postarat o to, aby k takovýmto škrtům nedocházelo, protože to se týká i ehm, programu Evropa občanů. Tady v tom vlastně hraje roli i naše spolupráce s výborem pro rozpočet. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 25. srpen ve 12 hodin v poledne. Dobře, já mohu dnešní tedy dopolední zasedání tímto ukončit. Sejdeme se opět v 15 hodin a budeme tady mít eh, na návštěvě komisaře. Eh, já eh, chci požádat kolegyně poslance, kolegyně, kolegy poslance i koordinátory, aby tady byli, protože ta debata bude opravdu strategická. Prosím vás, abyste se dostavili tedy v hojném počtu a uvidíme se v 15 hodin. Děkuji.